pokračovat v transformaci ku prospěchu moldovských občanů a rovněž ku prospěchu Evropě. Děkuji, děkuji, pane komisaři. Máme šest návrhů usnesení, jednu od EPP, jednu strany ALDE, další GUI, zelených, socialistů a rovněž ECR. Tedy na základě eh, vzájemných dohod budeme dnes v poledne o těchto usneseních hlasovat. Další bod našeho pořadu jednání je ústní otázka komisi, otázka k ústnímu vězení, kontejnery ztracené na moři a kompenzace škod. To je ze strany výboru pro dopravu a cestovní ruch. A máme pět minut pro autora otázky Brana Simpsona. Máte slovo. Thank you, uh... Děkuji, pane předsedající. Já tady hovořím jménem výboru pro dopravu, jak už jste řekl. A je to otázka, jež už byla přehlížena až příliš dlouho, totiž kontejnery, jež padají eh, z plavidel a spadnou do moře při plavě. A je překvapivé, že v dnešní moderní době se každoročně ztrácejí tisíce takovýchto kontejnerů a většina z nich upadne do našich oceánů. Odhaduje se, pane předsedo, že až 10 tisíc takovýchto kontejnerů se ztratí v moři. A zdá se, že jak plavební společnosti, tak pojišťovatelé se s tím jsou ochotní smířit a nic s tím nedělat. Evropské vody samotny eh, vždy eh, jsou pohřebištěm dvou tisíců kontejnerů každý rok a to se rok od roku zvyšuje ten počet. Je to eh, negativní jev, jak z hlediska navigace, jsou tam toxické i netoxické látky obsaženy a rovněž místní úřady se pak musí ujmout čištění, jež je drahé. Dopravní výbor volá potom, aby se něco udělalo pro omezení tohoto počtu a rovněž chceme vyslat signál námořnímu průmyslu, že už nejsme ochotni tolerovat takovýto stav věcí. Námořní institut v Nizozemsku zjistil, že hlavním důvodem pro to, že se nám hroutí ty kontejnery, jsou špatné způsoby připevňování, skladování a um, manipulace. Dále eh, větší kontejnery, eh, u nich je důleži- eh, těžké odhadnout, jak při plavbě, při určitých povětrnostních podmínkách nebo při zrychlení lodi se takovýto kontejner zachová, jakým způsobem odpovídá specifikacím z hlediska samotného plavidla. Dále úmluva o omezení odpovědnosti pro námořní nároky neplatí a je to místní samozpráva, jež musí zaplatit eh, příslušné eh, čištění. A nyní parlament žádá, aby se odpovědní eh, za tento jev zhostili své odpovědnosti a aby parlament vyřešil takovýto stav, jež nemůžeme akceptovat. A já se obracím na komisi, aby se seznámila s výsledky, k nímž dospěl projekt Lushings at Sea a přišla s návrhy, aby eh, byly tyto ehm, aby bylo vybavení plavidel i kontejnery vyřešeny. Musíme zajistit, aby každý kontejner byl správně zvážen a i správně uskladněn, než loď vypluje. Rovněž musí být montovány automatizované systémy, jež budou tyto kontejnery lokalizovat. A za třetí, kompenzační režim musí zajistit to, aby to nebyly místní orgány, jež budou muset zaplatit čištění. A nakonec vracím se k povinnostem námořního sektoru, který se musí této věci ujmout. Chápu, že u velkých bouří se ten či onen kontejner ztratí nebo ponoří, ale nemohu akceptovat, že se kontejnery ztrácejí proto, že někdo nesprávně eh, je umístil na tu loď, že byly špatně sestrojeny, anebo že prostě ten problém je tímto odvětvím především ignorován. Kontejnery, jež upadají z lodí, jsou nebezpečným jevem. A to, že přicházíme o 20 tisíc takovýchto kontejnerů ročně, není akceptovatelné. Dokonce zde jsou e, ohroženy lidské životy. Zdá se, že námořní průmysl není ochoten v té věci nic udělat, ale možná bychom to měli být my, pane předsedo, kdo s tím něco uděláme. Děkuji panu Simpsonovi. A nyní jménem komise zareaguje paní Gegen Quen. Eh, Pane předsedo, kolegové, já děkuji panu Simpsonovi za tento nesmírně důležitý ústní dotaz. Je to něco, co leží na srdci mnoha členů parlamentu. Primárně se jedná o roli eh, Mezinárodní námořní organizace, která zajišťuje tedy eh, situaci těchto kontejnerů eh, ztracených na moři na mezinárodní úrovni. Komise bude spolupracovat s členskými státy při přijímání mezinárodních postupů v souladu s Mezinárodní námořní organizací. Pokud jde o ty kontejnery nadměrné hmotnosti, které jsou nesprávně umístěné, tak zatím nejsou žádná pravidla nakládání a e, tato záležitost se řeší na národní úrovni nebo prostřednictvím mezinárodních dohod. Evropská komise zatím nechce přijímat žádnou legislativní iniciativu, ale mohlo by se to změnit v případě, že nebudou úspěšná mezinárodní jednání a že se zvýší problémy se stabilitou silou či silou lodí a nebo ztrátou dalších kontejnerů. Ovšem předtím by musela komise plně zhodnotit dopad takového kroku na námořní přepravu. Zatím ještě nemáme k dispozici dost údajů k této specifické otázce. Pokud jde o e, třetí otázku, a to jsou systémy na vystopování těch ztracených kontejnerů, ano, to by je něco, co stojí za úvahu, ale miliony kontejnerů se samostatným vystopovacím zařízením to je něco, co by bylo velice nákladné a opět museli bychom přeskoumat velmi dobře eh, veškeré dopady, než bychom něco takového eh, učinili povinným. Máme směrnici 2259, která stanoví monitorovací systémy a ukládá členským státům, aby vedoucí lodě eh, hlásil jak na pobřeží jakoukoliv ztrátu kontejneru. A e, pokud jde o další možnosti vysledovatelnosti těch kontejnerů, tak ty musí být zohledněny vzhledem k jejich nákladům. A e, tak, e, tak konečně, pokud jde o kompenzaci za způsobenou škodu, tak to se dá řešit v rámci směrnice 2009-20 o námořním pojištění a také směrnice 2005-35 o znečištění moří sankcí v případě přestupku, kdy, která se normálně používá v případě, kdy nějaké ropné deriváty uniknou do moře. A dále směrnice hovoří o e, environmentální odpovědnosti 2000, e, tak ta také hovoří o, o e, odpovědnosti kdy, při znečištění moří a kdy je potřeba napravit škodu, která byla způsobena Eh, ekosystému nebo různým eh, druhům eh, biologickým. Musíme dále sledovat celou situaci v kontextu principu uměrnosti, přiměřenosti. A role jem o při stanovování norem by měla být klíčová. Děkuji, paní komisařko. A teď řečníci za jednotlivé frakce. Nejprve pan Rike na dvě minuty za EPP. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Jak to připomněl pan Simpson, tisíce kontejnerů se ztrácí v evropských vodách ročně a představují dvojnásobné nebezpečí. Jednak eh, vzhledem ke znečištění, o tom tady bylo hovořeno obšírně, ale kromě toho ještě některé z těchto kontejnerů se nepotopí, eh, plují eh, po hladině a představují velké nebezpečí pro bezpečí eh, plavidel, především eh, těch malých rekreačních a rybářských plavidel, kde už jsou ohrožovány lidské životy. Je to proto velice závažný problém a já bych opravdu chtěl, Eh, aby komise jednoznačně řekla, že buď nemá dost eh, informací, aby konala, a nebo že prostě určitá opatření eh, se realizují. Nic z toho zatím nezaznělo, takže tato situace je zcela neřešená a my si opravdu důrazně přejeme, aby tady byly aplikovány jak preventivní opatření, teď především hovořím o správném umístění a upevnění kontejnerů a za druhé, eh, aby eh, se, a lze to tak učinit, eh, za ekonomicky uspokojivých podmínek řešila otázka ztracených kontejnerů, tak aby tady nevznikla, nevzniklo nebezpečí zvlášť pokud se jedná o ohrožení životu anebo uvolnění toxických produktů. Taková to opatření jsou nutná. Eh, ta toxická, eh, ty toxické náklady musí být samozřejmě eh, dobře detekovány již v předstihu. Tady je to opravdu otázka odpovědnosti, hmotné odpovědnosti a někdy víme, že nelze dohledat eh, majitele, nelze eh, detekovat eh, tyto kontejnery, pokud jsou již uvolněné a plují po moři, takže komisi nemůžeme Eh, tolerovat, aby se eh, omezila na to, že eh, věci řeší mezinárodní instituce a nebo že nemá dost peněz. Tady jde o lidské životy. Děkuji, pane kolego Rike, a jménem socialistů na minutu a půl pan El Kadaroui. Mevrouw de commissaris, Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, kolegové, já nemohu než souhlasit s tím, co tady bylo řečeno a s tímto ústním dotazem pana Briana Simpsona. Pokud jde o ztracené kontejnery a jejich obsah, tak nesmíme zapomenout, že je to problém, který je relativně málo známý a je nedoceněný. Aspoň 2000 takových kontejnerů se ztratí jen v evropských vodách každý rok a to má pochopitelně dopady na životní prostředí, na um, posádky lodí, na pobřežní regiony, které musí potom vyčistit jakékoliv škody. A to je něco, co musíme řešit. Má to mnoho různých příčin, špatné počasí, nadměrná rychlost, e, přetížení plavidel a tak dále. My se domníváme, že to má evropskou dimenzi a že komise by měla jednat. Nemůžeme jenom čekat, až eh, Mezinárodní námořní organizace k něčemu dospěje. Měli bychom skutečně nějak zajistit vysledovatelnost, měli bychom dělat eh, příslušné záznamy o kontejnerech a eh, v, ve spolupráci s průmyslovým sektorem bychom měli zavést nové postupy pro skladování a upevňování těchto kontejnerů. Jejich bezpečnost je velmi důležitá, a to zejména pokud jde o jejich vysledovatelnost a já doufám, že budou nějaké návrhy v příštích eh, měsících a letech. Děkuji vám. A nyní za liberální skupinu pan, paní Mejsne. Děkuji, pane předsedo i paní komisařsko. Když jsi se psalo v novinách, že například takové, eh, takový kontejner plný bo, eh, bot se dostal na ostrov a všichni byli hrozně rádi. Pak se tam dostali eh, ty kachničky gumové. To jsou takové veselé příběhy, ale zdá se, že ve většině případů jde spíš o vážné škody a o nebezpečí. A tady s tím musíme něco udělat a je to dnes zcela zřejmé. Nizozemská vláda už eh, zadala bezprostřední analýzu, proč k tomu dochází. Určité důvody už byly vyjmenovány. Za prvé se zjistilo, že existují přece už unijní předpisy o tom, jak je třeba zajistit náklad. To už, paní komisařko, máte pravo. pravdu. Eh, to už existuje, ale bohužel většina se zdá, že eh, tuto příručku nestuduje, protože pouze 56% je správně. Přivazuje ty kontejnery a dá další většina je ani nevyváží. A navíc snaží, snaží se zrychlit to, že se dají znovu eh, z toho plavidla eh, eh, přemístit tím, že už je odvazuje předtím, než připlujou ke břehu. Zdá se, že 15 přijíždí na pobřeží, 70 eh, z těch, které upadnou, se ztrácí a další eh, se vznášejí na vodě a jsou nebezpečím pro jiná plavidla. Tedy my opravdu musíme dále zkoumat, jakým způsobem se s těmi kontejnery zachází a musíme navázat dialog i s přístavy a s námořními subjekty eh, a provádět i inspekce. Tisíce kontejnerů je opravdu příliš a musíme provést i studii proveditelnosti, ale to je příliš dlouhá doba. Už nyní musíme něco udělat, protože k tomu nesmí dále docházet. Děkuji paní kolegyni Meissnerové a poslední za tu frakci, pa, za frakce pan kolega Paška. Děkuji za slovo, vážený pan předsedající. Děkuji za slovo, pane předsedo paní komisařko. Řešení této náhrady škod v důsledku eh, ztracených kontejnerů se musí řešit v trouhelníku mezi majitelem zboží, přepravcem a pojišťovnou. Za bezpečnost zboží v průběhu přepravy zodpovídá přepravce, to znamená loděřská společnost a posádka toho plavidla, které za náklad přepravuje ta musí také zajistit náklad před spadnutím či sesunutím do moře, čili za dodržování mezinárodně platných předpisů pro bezpečnostní přepravu nákladu v námořní mezinárodní dopravě. Prvním krokem, na který je třeba se zaměřit, podle mě, je provádění kontrol na dodržování pravidel ještě před vyplutím. To si myslím, že je zásadní problém. Až poté bychom se měli zabývat hledáním nových a dalších doplňkových pravidel pro přepravu zboží. A teprve až pochopíme, jak je výchozí stav, můžeme hledat nějaké doplnění předpisů, které již existují v mezinárodní dopravě a případně v evropské legislativě. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Paškovi a další jsou jiní řečníci, pan kolega Higgins na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Můj kolega Brian Simpson zde eh, vyzdvihl velice závažnou věc a já musím říci, že jsem absolutně nespokojen s tou odpovědí, jež jsme od paní komisařky uslyšeli, že ona prostě není ochotná vlastně přikročit k něčemu konkrétnímu aby se něco e, zde vykonalo. Situace, pokud se podíváme na statistiky, e, neustále zhoršuje. Přibližně 50 té tonáže sice e, převáží netoxické zboží, ale neustále roste tonáž eh, převážených nákladů až na 78,8 milionů ton od roku, tun od roku 1994. a s tím se musí něco dělat. Um, eh, tě, tato plavidla, jež převážejí kontejnery rovněž nyní, cestují mnohem rychleji, až 27 uzlů, což je obrovský růst a zvyšuje to možnost jednak srazů, kolizí a jednak ztrácení nákladu, takže to je dodatečný problém. Navíc i stáří těchto plavidel. Podíváme-li se na ty flotily, jež převážejí náklady, většina je 19 eh, až 24 roku stará hora, což eh, samozřejmě znásobuje eh, nebezpečí. Takže co potřebujeme? Potřebujeme legislativní iniciativu, paní komisařko. Nesmíme eh, jenom to ponechat, jak to je. A rovněž potřebujeme úmluvu o odpovědnosti za škody, tak aby automaticky kdokoliv takový kontejner převáží, tak musel se předpojistit za to, že se určité procento ztratí a navíc musíme něco s tím dělat, protože situace se neustále zhoršuje a jak už řekl pan Sims, Simpson, to je většinou důvodem lidská chyba a nedbalost, že se s tím něco dělat, tedy musíme popotahovat tyto společnosti k zodpovědnosti. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Higginsovi. Další na půl minuty paní Ayala Sender. Děkuji, paní eh, předsedo. A eh, v listopadu musím říct, že to bude 8 let, co Prestige, eh, velká přepravní loď s ropou, vylila u břehu Galicie přes 60 tisíc tun ropy. Pak víme, Eh, jak se eh, věci odehrávaly dál a že tento případ zdaleka není ojedinělý flotando en el mar a merced de las olas y tormentas que pueden llegar a actuar como Samozřejmě, že byly to takové de facto skoro jako projektily, které eh, se srazily s dalšími plavidly nebo dokonce i s některými rekreačními plavidly. A ten projekt Lashing at Sea je něco, co nám ukázalo ta velká selhání, pokud jde o různé Eh, způsoby dopravy, pokud jde o také o nedostatek kvalifikovaných a plně informovaných členů posádky, kteří jsou si vědomi toho, co v tom moři plave. Také nedostatek, pokud jde o techniky eh, nakládání a plnění těch kontejnerů a jejich vážení. A teď pokud jde o analýzu rizik, tak musíme eh, skutečně lépe analyzovat to, čemu tedy říkáme monstra na moři a zabránit tak dalším e, ztrátám. Čili komise musí okamžitě zavést preventivní opatření, a potřebujeme další novou bezpečnostní technologii e, v, přístavech, lepší nakládací technologie a lepší způsob vysledovatelnosti ztracených kontejnerů a k tomu by mohl pomoci projekt Galileo. Děkuji. Děkuji paní kolegyni Alana Sedrich. Já bych ještě upozornil všechny kolegy, že nikomu nepomůže, alespoň ve všech jazycích, když někdo čte dvojitou rychlostí. Pokud tedy opravdu máte něco, co chcete přečíst, tak bych vám rád připomněl, že máte možnost to prostě tlumočníkům dát předem k dispozici. Pak se může eh, ten tlumočník alespoň trochu orientovat v tom, co se snažíte sdělit. Děkuji za vaše pochopení a nyní kolega Leichtfried na 1,5 minuty. Děkuji, pane předsedající. Já se pokusím to vzít v úvahu. Jsem velice rád, že 15. století ještě žádná Evropská komise neexistovala, protože kdyby tehdy existovala, tak by Kolumb a jeho kamarádi v nějakém kontejneru utopili a vůbec by se do eh, Spojených států amerických nikdy nedostali. Víme, kdo je vinen této situaci. Rovněž víme, že se s tím musí něco dělat. A co nám říká komise? Říká, nemusí se nic dělat a já to prostě nemohu přijmout když víme, že se kontejnery nesprávně skladují, že jsou přetížené, že jsou nesprávně přikou, připou, a že upadají do moře i není-li bouře. A víme, že se určité země o to nestarají, nedodržují předpisy, případně nemají. Kdo se o to má postarat, ne-li komise? Zejména jednali se o evropské vody, aby se ta situace změnila. Nejde pouze o škody na životním prostředím Ohrožují se i lidské životy. Máme například menší plavidla a najednou narazí na nějaký kontejner. Tam eh, se nepotopí pouze ta loď, jež narazila na kontejner, ale i její posádka. Není samozřejmě lehké mít jenom plovoucí vestu a zachránit se. To vše musíme brát v úvahu, proto považuji za nesprávné, že se s tím nic nedělá a tady musí Evropská komise trvat na dodržování pravidel a rámce zákonného a tady komise musí jednat opravdu urgentně, protože ona by měla odpovídat za to v celoevropském měřítku. Děkuji kolegovi Leichfriedovi pua a nyní postup catch the eye. Tady bych si dovolil nejdříve udělit slovo paní kolegyni Pirilio. Entschuldigung, Herr Kollege Pirilio. Promiňte, pan kolega Pirilio, opravuje se pan předseda. Eh, Pane předsedo, já jsem vás nejdřív neslyšel, omlouvám se. Pane předsedo, otázka ztráty mizejících eh, kontejnerů na moři je velmi závažnou otázkou. Především pro ekonomiku, společenství, a konkrétně pro ekonomiku e, na pobřežích. My musíme přece nějakým způsobem získat e, větší znalosti o nákladech, které sebou tyto věci nesou a také se zasadit o striktnější legislativu, například e, v oblasti kontroly, když se zboží nakládá v přístavech na eh, palubě lodí. Tyto věci musí být eh, lépe dozorovány, musí také být eh, lepší přehled o toxickém zboží, toxických produktech. Děkuji, pane Pirilio. A nyní jako poslední v Catch the Eye pan Simpson. Pane předsedo, já budu velice stručný. Já jsem rovněž zklamaný tím, co jsem uslyšel od komise v odpovědi na tuto otázku. Já Chápu, že nejlepší by byla celosvětová úmluva a rovněž souhlasím, že bychom do toho měli zapojit IMO, ale to se zdá, že je nejpomalejší mezinárodní organizace, která se kdy zrotila. Ona opravdu eh, jde krokem želvy a my musíme jednat rychleji. Eh, paní komisařko, pokud já si schválně upustím do moře 2000 kontejnerů, do moře za rok, tak by mě hnali před soud. A přesto my to připouštíme, že se to děje. Já tedy ještě jednou apeluji na vás, nemůžete si od toho mít ruce a zároveň si být vědoma problému. Je to problém, jež se neustále zhostřuje, je to vážný problém a je to problém, do kterého se musíte pustit. Nemůžete schovávat hlavu do písku nebo se zaštiťovat nějak takovou fasádou, že musíme vyhodnotit to, si ono. Vyslechta jste si i mé kolegy a nyní prosím dejte se do práce a vyřešte to. Děkuji panu kolegovi Simpsonovi a nyní paní komisařka Georgen Quinn. Eh, eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat všem váženým poslankyním a poslancům, kteří se zúčastnili rozpravy. A dobře e, si uvědomuji význam této rozpravy. A dobře vím, že komise e, v této věci musí reagovat a musí vytvořit takovou politiku, která e, tento problém bude řešit. Rozprava nepochybně ukázala, jaký význam toto téma má a je třeba samozřejmě chránit jak lidské životy, tak životní prostředí. E, paní Meissner e, hovořila o vyloděných o vyplaveném zboží, o eh, gumových eh, kačenkách a eh, botech o cestě, kterou urozil Kolumbus. já jsem mimochodem ráda, že se zastavil i v mé domovině. Nicméně chtěla bych zdůraznit všem, kteří si zde vzali slovo a především panu Simpsonovi bych chtěla říct, eh, dobře si uvědomuji, kolik do toho vložil práce, že my tohle všechno bereme nesmírně vážně. Dobře si uvědomujeme, eh, velký počet eh, zmizelých kontejnerů na moři a jak už jsem řekla, místo předseda komise, pan komisař Kalas, se tímto problémem zabývá Eh, uvědomujeme si, že to není pouze otázka upevňování těch kontejnerů na palubě, ale také jejich váhy. A pak je tady ještě otázka stárnoucích plavidel, to tady pan Higgins také zmínil. Bezpečnost a ochrana životního prostředí, jak už jsem řekla, jsou pro komisi velkou prioritou. V tomto nesmí nikdo pochybovat. Tady nelze dělat nějaké kompromisy. A nepochybně všichni, včetně místo předsedy Kalase, Eh, se budeme nadále s vámi radit a e, budeme s vámi v kontaktu. Už teď máme celou řadu nástrojů, které jsou tady k dispozici pro ochranu životního prostředí a také pro zajištění bezpečnosti. Tak co se týče konkrétních e, akcí v této oblasti, domnívám se skutečně, že v této fázi není, zdá se, nutná akce na úrovni Evropské unie, i když vím, že AMO je opravdu pomalou institucí a že v tomto směru bychom na ní měli asi víc více tlačit. Vím, že pan místopředseda eh, Kalas eh, se eh, domnívá i nadále, že správným fórem pro řešení těchto otázek je IMO a poslední výsledky přijímaného projektu tomu také napovídají. Tento projekt také naznačuje, že zapotřebí globálního přístupu, takže rovné Eh, manévrovací pole a stejné podmínky pro všechny aktéry, tak jak už jsem o tom hovořila. A ještě jednou zdůrazňuji, že všechny tyto otázky musí být v prvém sledu diskutovány na úrovni IMO. Evropská unie tam je eh, jako pozorovatel eh, v prostřednictvím komise a nepochybně budu místo předsedu Kalase informovat o této naší dnešní rozpravě a následně informovat i vás o dalším vývoji situace. Děkuji paní komisařce. Nyní tímto uzavírám rozpravu a přecházíme ke zprávě paní Meissner. Eh, vyhodnocení dosavadních postupů a nových eh, výzev v oblasti eh, hodnocení dosaženého pokroku